Uh, well, um, never ending story. Vážení kolegové, to je takový nekonečný příběh. Ta zasedání mezi výborů. Ale tentokrát je to mimořádné zasedání, protože máme dnes tu čest přivítat mezi námi pana komisaře, komisaře Miguela Ariase Kanětu, komisaře pro opatření v oblasti klimatu a energetiky a budeme pokračovat ve strukturovaném dialogu. Připomněl bych vám, že pan komisař Kaněte byl pozván výborem ITRE ne poprvé v naší historii a stále nás ještě čeká hodně práce. Zejména pracovní program komise na rok 2017, balíček čistá energetika, časový plán, koordinace. A samozřejmě, pane komisaři, kdybyste nám mohl něco říct i o roce 2018, abychom si udělali představu, bylo by to dobré z mnoha ohledů, protože my bychom se rádi připravili také na příští předsednictví. I na ta potom estonském a tak dále. Kromě toho, kdybyste mohl také zmínit váš nový program legislativy pokud nějaký máte v Evropské komisi. Protože my teď máme před sebou osm legislativních návrhů pro energetickou unii a také celou řadu návrhů pro digitální unii. Ale jsme připraveni začít pracovat ještě intenzivněji. A zdůraznil bych, že výbor ITRE je připraven přistupovat k těmto osmi legislativním návrhům v souladu s naším ambiciozním časovým plánem a společnou deklarací, kterou jsme podepsali na začátku roku. Pane komisaři, my se známe tak dobře, mluvám si, že to říkám takto, že mi nezbývá, než abych vás poprosil, abyste vystoupil. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane předsedo, vážení koordinátoři, vážení členové výboru, je mi velkým potěšením opět se tu s vámi setkat v rámci našeho strukturovaného dialogu, který komisi pomůže připravit pracovní program na příští rok. Tato výměna názoru je zásadní pro vylepšení komunikace. Rok 2017 je prozatím rokem implementace návrhů, které byly předloženy únoru 2016 v rámci balíčku zabezpečení dodávek. A souvisí to také s balíčkem z loňského listopadu. Balíček Čistá energie pro celou Evropu je ambiciozní a dalekosáhlý a doplňuje dřívější legislativní návrhy, jejichž cílem je implementovat závazek Evropské unie z pařížské dohody, který se týká nízkouhlíkové ekonomiky – Vychází to samozřejmě ze systému obchodování s povolenkami, sdílení břemene na snižování eh, emisí mezi členskými státy a tak dále. Dále v únoru 2017 komise také přijala návrh, který se týká revize systému obchodování s povolenkami pro letectví. Všechny tyto návrhy nám pomohou vydat se na správnou cestu k nízkouhlíkové ekonomice a naplnit naše pařížské závazky. A také vysílají silný signál ukazují, že nám záleží na pařížské dohodě, že chceme implementovat balíček čisté energie a že chceme pokročit s legislativou v oblasti klimatu. A jsme připraveni stát na čele v tomto přechodu na čistou energii. Je to dobré pro planetu, ale také pro ekonomiku, protože to součást investic do inovací, což posílí konkurenceschopnost, posílí to růst a vytváření pracovních míst v sektoru čisté energie první polovině roku 2017 jsme dosáhli dobrého pokroku. Nyní je důležité udržet tyto snahy a udržet tempo práce i v druhé polovině roku 2017. A my se na to opravdu o to všichni snažíme, abychom zachovali tyto ambice, časový plán i vyjednávání. A proto společně reagujeme na výzvu předsedů tří institucí z prosince 2016, abychom dosáhli podstatného pokroku a pokud je to možné, výsledku do konce roku 2017. Nadcházející estonské předsednictví předložilo ambiciozní agendu a potvrdilo kalendář pro zasedání ministrů pro energetiku pro druhé pololetí roku 2017. Měli bychom zajistit, že co nejdříve začne meziinstitucionální vyjednávání. To je možná ambiciozní, ale realistické. Balíčkem o zabezpečení dodávek jsme ukázali společně, že je možné dosáhnout dohody do 15 měsíců. Byla to dohoda o nařízení SOS, rozhodnutí IGA a také rámcové nařízení o označování energie. A pane Zubku, já vám, Busku, já vám chci poděkovat za, za to, že jste nám pomohli urychleně uzavřít tento balíček. Bylo to složité vyjednávání, trojstranné vyjednávání, ale vy jste projevili konstruktivnost i trpělivost. Balíček čistá energie pro všechny eh, Evropany představuje významnou součást přípravných prací pro ukončení energetické unie, ale to není vše, jak víte. 31. května jsme přijali balíček pro mobilitu, který zahrnuje poslední důležité návrhy o energetice. A komise bude pracovat i v dalších oblastech v nadcházejících měsících. Rád bych zmínil následující věci. V rámci kompromisu eh, u dodávky nebo zabezpečení dodávek plynu navrhneme změnu eh, dohody o energetické komunitě, dokončíme výběr a přidělíme granty pro projekty společného zájmu v rámci nástroje pro propojení Evropy. Zveřejním také třetí seznam u projektů společného zájmu, sdělení o 15% cíli pro propojení do roku 2030, vyhodnocení nařízení TEN-E a vyhodnocení nařízení o nástroji pro popojení Evropy. V rámci aktivačního rámce pro energetickou unii chceme spustit fórum eh, ostrůvků čisté energie, a to na podzim. A spustíme také platformu pro energeticky intenzivní regiony a uhelné regiony v přechodu. Rovněž bude nutné aktualizovat pravidla pro trh s plynem do budoucna s cílem řešit stávající právní mezery pro offshoreové plynovody, jako je třeba Nord Stream. Po přijetí balíčku pro mobilitu 31. května eh, komise také připravuje a chce předložit do konce roku druhý soubor iniciativ, včetně legislativy o emisích CO2 z automobilů, nákladních automobilů a kamionů, autobusů u automobilů a nákladních automobilů dodávek připravujeme legislativu pro období po roce 2020, která stanoví nové cíle emisí CO2 a usnadní přechod k nízkouhlíkovým eh, vozidlům a vozidlům s nulovými emisemi. Je to klíčové opatření, které přispěje k přechodu na mobilitu s nízkými emisemi. Posouzení dopadů bude zvažovat náklady a přínosy v nejrůznějších ohledech. Další důležitý aspekt v této souvislosti, který také posoudíme, je dopad přechodu na vozidla s nízkými emisemi, především elektrifikace, na pracovní místa a schopnosti a dovednosti. Stanovení standardů pro automobily a dodávky pro období po roce 2020 bude představovat hlavní hybnou sílu, která urychlí zavádění vozidel s nízkými emisemi nebo nulovými emisemi na trh. Aby to bylo úspěšné, musíme eh, přijmout integrovaný přístup, který bude zvažovat jak dodávku, tak poptávku. Kdyby taková vozidla vstoupila na trh, nestačilo by stanovit cíle, protože úspěch elektrických vozidel nebo jiných typů vozidel s nulovými emisemi bude záviset na jedné straně na dostupnosti infrastruktury pro nabíjení a na druhé straně na tom, jak rychle budou k dispozici za konkurenční ceny úložiště a baterie. A proto, jak bylo oznámeno v balíčku pro mobilitu, mimo legislativu předložíme také iniciativy na podporu na jedné straně zavádění infrastruktury pro vozidla s nízkými emisemi a připojovaná vozidla a na druhé straně půjde také o podporu vývoje a výroby další generace baterií v Evropě. A samozřejmě legislativa CO2 bude jenom natolik dobrá, jako budou hodnoty CO2, které vyplynou z testovacích postupů. Přechod na nový systém testování VLTP bude znamenat přesnější a realističtější vyhodnocování eh, oxidu uhličitého a spotřeby paliva. Musíme zajistit, že tyto hodnoty budou nadále realistické a způsobilé pro svůj účel. Jsme si také vědomi toho, že ve vztahu k celkovým emisím CO2 eh, hrají stále větší roli eh, vozidla pro těžké náklady. Komise proto oznámila úmysl navrhnout standardy emisí CO2 v první polovině roku 2018. Probíhá už analýza k tomu, jakým způsobem to nastavit. A tady bych jednoznačně řekl, že tento návrh nebude prostě eh, odpovídat tomu, co přijali jiné regiony. Bude to vycházet ze solidního a komplexního vyhodnocení dopadů, abychom si mohli vymezit řešení, evropské řešení, které bude nejvhodnější pro náš trh a zajistí konkurenceschopnost našich výrobců a splnění našich cílů v oblasti energetiky a klimatu. Předložíme tady návrhy pro energetickou unii a naplníme jednu z deseti politických, politických priorit eh, Junckerovy komise. Já doufám, že eh, komise také podpoří, eh, může počítat s vaší podporou a dosáhneme skvělé spolupráce. V poslední části tohoto roku nebo začátkem příštího roku budeme mít před sebou všechnu nezbytnou legislativu, která byla v pracovním programu pro energetickou unii a míč se přesune na vaši stranu hřiště. A budeme muset zahájit významné trialogy, abychom zajistili ambiciozní legislativu a naplnili všechny potřeby evropských občanů. Mnohokrát děkuji, pane komisaři. My samozřejmě pocitujeme odpovědnost za všechno, co dostáváme od komise v parlamentu, takže mnohokrát děkujeme. Děkujeme za váš úvod. A Začneme politické skupiny, zástupci politických skupin. Pan Paul Rubik za ALS. Äh, Vážený pane komisaři, já bych vám chtěl srdečně poděkovat äh, za váš projev. Víme, že je před námi velká výzva v oblasti energetické politice v Evropě a proto äh, je pro nás nesmírně důležité aby ty, abychom také patřičným způsobem dokázali naplňovat cíle, eh, které, si, které jsme si přece vzali. A eh, problém eh, v politice je, že s, se závaznými cíly je problém a že je to do jisté míry neoblíbené. Volební účast máme kolem 10%, nastal Brexit a tak dále a měli bychom si položit otázku, jestli ty postupy, které v politice máme, vedou vždycky k cíli. Já si myslím, že by bylo dobré, kdybychom se zamysleli nad tím, jaké pobídky můžeme vytvořit pro občany, eh, abychom společně dokázali vyřešit problémy, které nás čekají v oblasti dopravy, a o tom jste se také zmínil, probíhá e, značná debata o tom, zda spalovací motory mají být v budoucnu ještě povolené. Zelení požadují, aby do roku 2030 už, ne, nebo od roku 2030 už e, nebyly vyráběny spalovací motory. E, na druhé straně by se používaly v eh, elektromobilech litiové baterie, které jsou v letecké dopravě už eh, nepřijímány, eh, které nejsou povoleny a v takovém případě v jednom elektromobilu by bylo 400 kg litiové baterie. Víme, a, víme ale, že něco takového potom už není možné potom eh, likvidovat, dá se spočítat, co to pro obyvatele může znamenat. Je možné, že by to mohlo vést k zákazu eh, elektromobilů v podzemních garážích, protože je to velice hořlavé a eh, těžko se to hasí a je otázka, jakou strategii máme nastavit, abychom dosáhli cílu. Podle mě by bylo dobré hovořit o eh, tématu eh, kontinuálního řízení, eh, aby průmysl dostal novou šanci vybudovat také infrastrukturu, aby mohly být systémy v dopravě vytvořeny tak, že ne každý musí neustále brzdit, čímž se opotřebovávají gumy a brzdové destičky a motory jsou ve špatném stavu, vzniká částicová zátěž. V oblasti energetické účinnosti eh, máme ten problém, že extrémně mnoho energie eh, se eh, ničí, přichází na zmar a vede to k poškození měst a jejich obyvatel. Takže já souhlasím, že potřebujeme nové standardy pro pohonné hmoty, Tady by investice dávaly velký smysl. Jde tady jednoduše o to, kolik energie může být uloženo, uskladněno ve vozidle. Baterie budou hrát v budoucnu velice důležitou roli, takže prioritní by měly být výzkumné programy v této oblasti. Děkuji, pan Dan Nika, jménem SAD. Děkuji, dobré dopoledne, pane komisaři. Chci vám nejprve poděkovat za to, že jste splnil svůj slib, slib, který jste učinil, když jsme se sešli v rámci koordinátoru. DG Energy la working grupurile noastre. S-a întâmplat acest lucru și vă mulțumesc. Vám o întrebare pe care... Dodrželi jste své slovo, takže za to vám děkuji. A měl bych jednu otázku. Týká se financování. Ve zprávě máme stanoveny velmi ambiciozní cíle, ať už se jedná o obnovitelnou energii, o energetickou efektivnost nebo vytváření energetické efektivnosti, což znamená finance. Má otázka tedy zní. V rámci příštího programovacího období budete bojovat za financování, které potřebujeme proto, abychom mohli splnit tyto ambiciozní cíle? Kromě toho jsem chtěl zmínit ještě jednu věc. Jde o centra pro, energie a, pro energii a plyn. Bude to vyžadovat hodně peněz, splnění stanovených cílů bude nákladné. Zaznamenali jsme, že splnění cílů z velké části závisí na dostupném financování. když budeme spíše spolehat na uživatele než na poskytovatele, tak situace bude jiná, než eh, ve chvíli, kdy budeme spolehat na obojí. Na oba ty subjekty. Potom další věc. Chtěl bych se vyjádřit k otázce elektromobilu. Nedělá mi ani tolik starosti, z čeho je vyrobena baterie, ale domnívám se, že EU by měl nalézt řešení pro e, výrobu materiálu. Teď jsme na třetím místě po Spojených státech a Číně. A pokud budeme déle vyčkávat, tak se dostaneme na té stupnici ještě níže. Velká část evropského průmyslu znečišťuje, ale největším znečišťovatelem je odvětví dopravy. Když se podíváme na emise CO2, tak stále narůstají a hledají se různá řešení. Snažíme se například stanovit požadavky na to, aby v 10 až 20 procentech parkovišť byly nabíjecí stanice. Teď je situace taková, že pasažéři nebo uživatelé, kteří si chtějí zakoupit elektromobil, očekávají, že budou někde k dispozici eh, ty nabíjecí stanice. Zatím ale v rezidenčních oblastech nejsou. U nás v Rumunsku máme teď desetitisícové eh, dotace na nákup elektromobilů elektromobilů, ale nikdo uh, si je nechce koupit, nikdo si je nekupuje z toho důvodu, že jediné, co s těmi elektromobily teď, teď děláte, je to, že je zaparkují někam na parkoviště. Bude to tedy vyžadovat koherentní a um, významnou intervenci ze strany komise, jinak bude situace komplikovaná. Děkuji vám. Děkuji, pan Tošenovský jménem ECR. Evžene, prosím, má. Děkuji bardzo, Jiří. Eh, vážený pane komisaři, děkuji, že jste eh, přišel do našeho výboru právě v době, kdy probíhá velmi živá diskuze eh, kolem právě energetického, zimního energetického balíčku a ta diskuze vůbec není, není jednoduchá. Eh, velmi mě zajímal, eh, mám tady dva dotazy, zajímal by mě v prvé řadě, jaký je váš názor na zvyšování procentové zvyšování někdy k 45 až 40 procentům, které se objevují tady v parlamentu na zvyšování eh, definovaných cílů, ať se jedná o obnovitelné zdroje nebo účinnost. Eh, zajímalo by mě, jak to změní vlastně ekonomický model, ze kterého vy jste i vycházeli, i vaše představy eh, v finančních, eh, nezbytných finančních dotací do přenosových soustav, do interkonektoru a podobně. Ta diskuze není vůbec jednoduchá, protože eh, tyto cíle se ambiciozně zvedají. Můj druhý dotaz je eh, také te, víceméně technického rázu. V balíčku se objevuje nový institut regionálních středisek, řídících středisek, bez zodpovědnosti. Je, tato střediska nemají zodpovědnost za návrhy, které by předkládali, přičemž eh, se ukazuje, že tak, jak se velmi rychle mění přenosová soustava vlivem, eh, vlivem fotovoltaiky, větrných elektráren, tak národní regulační eh, orgány a, a přenosová soustava zvládá tyto změny velmi dobře a e, ten požadavek na takovéto regionální e, řídící centra je obrovský i na lidskou kapacitu. Ty lidé by museli velmi dobře znát, e, znát celou tu regulovanou soustavu a víme, že v současné době příprava lidí právě pro národní regulátory trvá několik let, než tito lidé jsou schopni reagovat v požadovaném čase. Zajímal by mě tedy váš pohled na to, jak, eh, jak s těmito středisky, jak vážný je, vážná je představa tohoto nového, nového útvaru, kde já vidím hlavně problém, že to budou nezávazná doporučení nebo doporučení bez odpovědnosti. Děkuji, já jsem velmi rád, že můžeme v tuto dobu skutečně s vámi vést diskuzi o eh, nových představách v energetice. Thank you very much, Jiří. Děkuji moc krát, pane kolego. A jménem Alde, paní Meissner. Děkuji vám moc krát, pane předsedo. Děkuji, pane komisaři, že jste přišel. Je pravda, že do konce roku eh, už máme všechno na stole, co se týče energetické unie, to je dobře, ale na jedné straně eh, jsou zákony a na druhé straně potom různé politiky a strategie a hlavně jejich implementace. Eh, u té implementace jsou Eh, ta, které jsou velice důležité, stejně jako zákony samotné, tam se to většinou zasekává. My jsme měli v ITRE vášnivou diskuzi ohledně energetické unie a ono je to tak, že všichni ji chtějí, všichni chtějí, aby se zlepšila, ale v některých věcech se to zkrátka nehýbe. Já patřím k těm netrpělivějším z Německa, tam je to tak, že například u mě v mém bydlišti eh, vysí velký plagát, eh, energetický obrat ano, ale žádný, žádný grid, žádnou přenosovou rozpočtovou soustavu. A e, vy, jste, e, vy možná máte e, přehled o tom, jak to vypadá v členských státech. My potřebujeme vedení, potřebujeme infrastrukturu pro energii, která má být financovaná přes CEFA, ale to musí být opravdu implementováno. A je potřeba, aby to obyvatelstvo správně přijalo. Ono to ale vázne i u jiných členských států. Já vím, že v Německu je to problém. Větrné elektrárny v Severním moři museli zastavit, protože zkrátka nebylo jak tu elektřinu z nich odebírat. Eh, my sníme o tom, eh, abychom využívali eh, vítr na severu, sluníčko na jihu, v budoucnu možná v zimě také v mořské vlny, jenže to jde jenom, když budeme mít patřičnou infrastrukturu. Takový je tedy stav. A druhá otázka je velice krátká. Chápu to správně, že jste řekl, že Nord Stream 2 je dobrý projekt? To není tak zcela bez kontroverze. A třetí otázka se týká dopravy. Já jsem i v dopravním výboru a považuji za velice dobré, že říkáte, že bychom neměli sázet pouze na elektromobily. Eh, já jsem z Německa, eh, tam se s tím začíná, ve Švédsku se sází na vodík. Eh, každopádně teď máme čistou energii, strategii pro čistou energii z minulého mandátu, ta je teď v implementační fázi. Kolegovi z Rumunska mohu říci, že ani Německo nemá všechno daleko, ne všechny členské státy jsou tak daleko, ale zase v implementaci eh, to vázne a potřebujeme patřičnou infrastrukturu. Eh, to eh, trvá několik let, než se infrastruktura vypracuje, aby byla po celé Evropě a aby se na ní dalo spoléhat. Zohledněte ale potřeba také to, že máme i další zdroje energie, jako je biomasa, ale také materiály, další materiály, které jsou zdrojem energie energie, potřebují energii v letecké dopravě například. E, a další otázka. Vy jste Španěl a mně jde o jednotný evropský vzdušný prostor. To je legislativa, e, ve které jde o mnoho CO2 a mnoho energetických úspor. A ono to vázne, a vy to víte na tom, že se eh, nedokážete domluvit na diplomatickém statusu eh, Gibraltaru. Eh, já se o tom zmíním, vím, že mnoho španělských kolegů by řeklo, přestaňte s tím už konečně, ale ono je to těžko pochopitelné pro jiné občany, když vidí, že přes Evropu se pořád cikcak létá a přitom je to nesmírně drahé a stojí nás to spoustu emisí. Měli bychom to odblokovat. Já vím, že vy nemůžete dělat všechno, ale nevidíte nějakou možnost, jak ovlivnit vaši vládu, aby se rozhodla pro snižování emisí a pro energetickou účinnost? Děkuji eh, paní Rivasi jménem Zelených. Merci, monsieur président. Děkuji, pane předsedo. Děkuji panu komisaři za to, že se dostavil na naše zasedání. Vy totiž máte velkou odpovědnost. Když chceme aby cíle komise, ať už jde o energetickou efektivnost, obnovitelné energie a tak dále, byly v souladu s pařížskou dohodou, tak musíme být ambicioznější. Poslední zprávy, které byly eh, vydány, ukazují, že když jsme pořád na 27% obnovitelné energie a také eh, na stejné úrovni efektivnosti, tak nejsme koherentní, není to v souladu s pařížskou dohodou. Já bych měla dvě otázky. Za prvé, už jsem o tom hovořila, jde o metan. Když se podíváme na všechny zprávy na toto téma, tak zjišťujeme, že metán, který je plyn, je velice penalizující, má velké dopady a zvláště je penalizující z krátkodobého hlediska. Takže jak chceme splnit cíle stanovené do roku 2050? Já jsem vás požádala, eh, abyste se mohl podívat na to, zda bychom nemohli vytvořit specifickou strategii na toto téma, na metan. Eh, jedna tuna metanu v horizontu 100 let je ekvivalentní 21 eh, tunám CO2. Takže pokud vytvoříme strategii zaměřenou přímo na metan a na jeho snižování, tak se přiblížíme stanoveným cílům. Takže kdy uh, předložíte strategii na toto téma? Já se domnívám, že to by totiž bylo v souladu uh, s pařížskou dohodou. A potom druhá otázka. Když komise uvedla, že musíme mít 27% obnovitelných energií, tak to vycházelo z eh, studie, kdy se podcenily náklady. V současné chvíli všechny studie dokazují, že reálné, reálné e, náklady obnovitelných energií jsou mnohem nižší. Takže já se ptám pana komisaře Kaněte, kdy předložíte nové hodnocení Kdy přehodnotíte eh, tyto cíle stanovené pro obnovitelné energie s tím, že zohledníte skutečné náklady? To eh, je otázka na vaše útvary. Pane, pane Kaněte, musíte se na ně obrátit, musíte o to požádat, tak, abychom se přiblížili stanoveným cílům a musíme také eh, ovlivnit stránku konzumace. Prostě musíme pracovat všude, na všech frontách, abychom splnili to, co je v pařížské dohodě. Děkuji vám. Děkuji. Pan Benito Ziloaga Zague. Mnohokrát děkuji, pane komisaři. Minulý týden skončil proces veřejných připomínek pro PCI. A jde také o propojení plynu, a já chci mluvit o plynu, protože vy v podstatě naléváte veřejné peníze za účelem podpory plynu, což je fosilní eh, palivo, a přesouvají se tak investice, které by mohly jít do energetické účinnosti a obnovitelných energií Evropské unii. Přesouvá se to na plyn. A já si myslím, že to v podstatě představuje jakýsi klimatický zločin. metan má potenciál oteplování, který je 86 krát vyšší než CO2. Když se podíváte na studii Cornellovy univerzity, uvidíte, že nárůst emisí metanu souvisí s těžbou a rozšiřováním zařízení pro plyn. Zabýváme se emisemi CO2, ale vymykají se nám kontrole emise metanu a jsou velice nebezpečné. A druhá otázka, kterou jsem vám chtěl položit, souvisí e, s aférou Panama Papers. Vy jste nám říkal, když jste přišel do výboru pro právní záležitosti, že nám, nemáte žádnou přímou vazbu na společnosti zmíněné v materiálech Panama Papers. Nicméně v posledních týdnech jsme viděli, že vy sám jste předmětem přímého vyšetřování na straně OLAFu. Celá řada lidí odstoupila z funkce, například pan Soria, bývalý ministr, pan Moix, odstoupili z funkce. A na začátku také říkali, že nemají vůbec žádnou vazbu na Panama Papers, ale v důsledku důkazů, které se objevily, potom odstoupili. Překvapíte nás na poslední chvíli i vy? Zdá se, že do prohlášení o střetu zájmů jako komisař jste toho měl napsat víc v důsledku angažovanosti vašeho příbuzného. Já osobně si myslím, že byste měl také připojit svůj seznam, eh, eh, své jméno na seznam těch, kteří odstoupili z funkce. Já vám všem děkuji za otázky. Řekl bych, Nejprve na úvod eh, k tomu, co říkal pan Rubik. Potřebujeme velice složité nařízení o CO2 pro plyn a tak dále. Je to složité, musí to být efektivní z hlediska vynaložených nástrojů. Musí to být také taková, aby to zachovalo konkurenceschopnost automobilového průmyslu, zachovalo to pracovní místa. A nejde jenom o automobily jako takové, ale i o součásti a tak dále. A to je naprosto zásadní z hlediska průmyslové produkce Evropské unie. Je to jeden z klíčových sektorů naší ekonomiky, takže musíme být opravdu obezřetní. Za druhé, musíme to řešit celkově. Vyžaduje to holistický přístup. Nestačí stanovit standardy pro plyn. Jde také o řízení dopravy. Jde o to, jak budou vypadat toky dopravy ve městech a jak zajistíme přechod na dekarbonizovanou dopravu. A je to prostě přechod. máme tady ještě prostor pro vylepšování spalovacích motorů. Nemůžeme říct, že do deseti let všechny vymizí. Musíme to prověřit s tímto průmyslovým odvětvím, uvidíme, kam dospěli. A probíhá velice dobrý dialog. Musíme zjistit, co je efektivní z hlediska vynaložených nákladů. A ambiciozní cíle snižování CO2 budou vyžadovat mimo jiné elektromobily. Nestačí předepsat povinné procento elektrických automobilů, řeknete třeba. Budete mít 20 milionů. I když třeba na každém autu budete tratit, dejme tomu, já nevím, 300 eur nebo víc. Ne, je potřeba vytvořit marzi. A také potřebujeme infrastrukturu pro nabíjení a potřebujeme výkonnější baterie. To jsou dvě strany mince. Takže komise tentokrát nemůže nastavit cíl pro CO2 a říct, zvýšíme to na x gramů. Ne. Musíme do toho začlenit vozidla s nízkými emisemi a nulovými emisemi. Musíme je mít. Ale musíme to umožnit. A pak budeme potřebovat nabíjecí stanice. Ať už jde o vodík anebo elektřinu rychlé nabíjení anebo pomalé nabíjení. A pak se komise pokouší o různé věci. Za prvé, když se podíváte na směrnici o energetické účinnosti a energetické účinnosti budov, jsme trvali na tom, aby u nových soukromých budov byly povinně instalovány kabely. Takže když stavíte dům, musíte tam dát ty kabely. A když postavíte nabíjecí stanici, tak za to zaplatíte. Stojí to nějaké 2000, dejme tomu. A ve veřejných budovách musí být jedno z deseti parkovacích míst pro elektrická vozidla. Protože pokud chceme předvídat náběh nějakého podstatného počtu takových vozidel, potřebujeme nabíjecí stanice. Nejenom v ulicích, ve městech, ale i ve veřejných budovách, v supermarketech. Tam, kde je to možné ve velkých regionálních centrech nebo u stadionu. Ve všech těchto případech potřebujeme nabíjecí stanice. A také u hlavních komunikačních cest. Potřebujeme tedy nějaký si celkový plán pro evropskou infrastrukturu na podporu takovýchto vozidel a propojení. Na druhou stranu nesmíme prohrát bitvu s bateriemi. musíme dát peníze na to, abychom vyvinuli baterii další generace. Potřebujeme průlom ve vývoji baterií v Evropské unii a pak ještě musíme zajistit, že ty továrny na výrobu těchto baterií tady budeme mít. A ta druhá věc, ehm, samozřejmě musí probíhat dialog s výrobci, nemůžeme prostě prohrát v této bitvě, bitvě o baterie další generace – Litiové baterie se masově vyrábějí v obrovských továrnách, s tím se nedá soutěžit, ale u té další generace musíme něco podobného zajistit také. Takže, pane Rubiku, bude to nesmírně komplexní. Ale musíme to udělat správně, protože musíme splnit cíle pro klima, ale průmysl musí mít dobré výsledky. Ale při této změně se něco stane a to musíme také předvídat. Spalovací motory zůstanou protože je tady ještě prostor pro vylepšení. Ale u těch automobil, automobilů elektrických a autonomních trošičku zaostáváme. My máme kvalifikované pracovníky, kteří vyrábějí spalovací motory, ale budeme potřebovat kvalifikované pracovníky, kteří si dokážou poradit i se softwarem a se vším, co potřebují elektrická vozidla. Takže to musíme předvídat a musíme připravit pracovní síly, musíme je přeškolit. A to je výzva. Takže musíme předložit takovýto návrh, který bude opravdu vyvážený. Já jsem přemýšlela nad tím, jak to udělat a neuspěchat to. Je to opravdu složité. Já bych spíš řekl, že všechny návrhy, které jsme předložili, se pojí s nějakými problémy, ale tenhle je opravdu nejsložitější. Musím se podívat do poznámek. Pak tam byl pan Nika. Propojení a financování, aha. Budeme projednávat nové finanční vyhlídky a potřebujeme racionalizaci akcí v oblasti klimatu. Měli bychom navázat na to, co jsme dělali v minulosti. Budeme mít strukturální fondy pro financování. Máme Junckerův plán pro financování a neustále tam budou přibývat klimatické projekty. Protože u energetické účinnosti to bylo složité združit, byly to malé projekty, ale teď pracujeme na nových finančních nástrojích, budeme mít určité iniciativy, budeme to mít dál v CEF, ale samozřejmě jedna věc je jasná, veřejné finance, investice potřebné k zavádění obnovitelných energií, energetické účinnosti a inteligentních sítí, to bude vyžadovat spolupráci soukromého sektoru. A k tomu potřebujeme také příslušný trh, který bude odpovídající z hlediska potřeb obnovitelné energie a tak dále. Potřebujeme také regulační rámec, který zajišťuje stabilitu, dlouhodobou stabilitu, ochranu Protože lidé říkají, ano, máme nějaký akční plán, máme plán na další 10 let, budou mít 15 letou strategii, budou vědět, kam to směřuje a budou schopni předvídat. A pak budeme mít nějaký čas na to, abychom stanovili, dejme tomu, pravidla pro smlouvy na energetiku, aby to bylo příznivější pro správní orgány, aby se řešily nedostatky v těch projektech. Pak tady byla otázka Proč potřebujeme ta regionální operační centra? Rok. Teď je zpráva elektrického systému mnohem integrovanější než dřív. Zavádíme obnovitelné energie a tak dále. Ty systémy je potřeba plánovat a řídit nejenom na národní úrovni, ale i na regionální úrovni. V minulosti jsme měli dobrovolnou spolupráci ale teď jsme zjistili, že musíme zajít o krok dál, protože když se na to podíváte, máme tam ta centra rok, ale ona rozhoduje jenom o omezených věcech. Nenahrazují jiné orgány a vstupují do hry pouze tehdy, když se ostatní nedokážou dohodnout na účinném řešení. Takže všechna rozhodnutí, všechny pravomoci zůstávají jako dřív, ale rok rozhoduje v případě, když je potřeba nějakým způsobem napravit nedostatky v systému. Ale Centra rok by například měla na starosti eh, porušování pravidel, nedbalost. A musíme také nastavit odpovědnost, vztah mezi rok a TSO. A to odpovídá také tomu, co jsme udělali v jiné evropské legislativě. Tak to třeba platí pro LSE. Takže budou mít určitou odpovědnost, omezenou odpovědnost. A pak tady byla otázka pana Tušenovského, ano? Co se stane, když zvýšíme cíle? My jsme určitý model, ekonomický model a snažili jsme se nastavit ty nejlepší hladiny. Mysleli jsme si, že to máme dobře, když je tam 27% obnovitelných zdrojů a 30% účinnost, energetická účinnost. Na základě údajů, které máme, jistě. Pokud parlament navýší ty ambice, bude to mít další dopady, a bude to potřeba posoudit. Ale bylo nám řečeno, že v tom modelování zřejmě zohledňovaly ceny obnovitelných eh, zdrojů, které úplně neodpovídaly cenám na trhu. A dostali jsme požadavek aktualizovat ten eh, balíček na základě posouzení dopadů, na základě nejnovějších údajů o nákladech, abychom posoudili nejrůznější možnosti. Vlády to musí přehodnotit, my to hodnocení uděláme, ale ten návrh komise je takový, jaký je, už ho máme před sebou. Pokud parlament chce být informovaný o tom, jaké bude mít dopady případné navýšení cílů, my vyhodnotíme ty nové možné scénáře a parlament samozřejmě může požádat o veškeré informace. Takže až toto hodnocení bude, tak vám ho dáme k dispozici. členové výboru k tomu budou mít přístup. Pokud je o to propojení, tady byla otázka na to, co bude s propojením. To je vždycky těžké, protože musíte překročit hranice. Ale někdy to těžké i v rámci jedné země. A to je méně pochopitelné. Já dokážu pochopit problémy při spolupráci mezi regionálními orgány zprávy, třeba ve Francii a ve Španělsku, kdy se snaží překročit Pyreneje a jaký to má potom dopad. Musíte jít třeba podzem. Samozřejmě to je nákladnější, ale teď máme, dejme tomu, kabely v Biskajském zálivu a tak dále, propojení mezi Francií a Španělskem, to se dá vyřešit, ale problémy máme i při propojení třeba v Pobaltí. Tam jde o synchronizaci pobaltských zemí s kontinentální sítí. ať už je to přes severské země nebo do Polska. Takže nikdy to není snadné, ale komise se domnívá, že je to zásadní. A já udělám všechno proto, abych pomohl členským státům, abych je přesvědčil, že propojení je dobré pro vnitřní trh, že potřebují povolit určitou hladinu obnovitelných zdrojů a předložíme zprávu k tomu, jak dosáhnout těch 20 a jakým problémům čelíme teď. A pak tady byla nesmírně otáz, obtížná otázka, je ta politická záležitost, teď jsme v jiné situaci, já nevím, co bude. Ale já jsem prostě pokorný komisař. A nemám ještě vyhraněné stanovisko, ale ale já doufám, že až bude lépe zorganizovaný letecký letový prostor, tak se bude spalovat méně paliv. A pak tady byla otázka pana Benita Tulára, Benito, ne? Je velmi zřejmé, že v minulosti Když jsme měli tu krizi s plynem v roce 2009, když ustaly toky plynu z Ukrajiny, zahájili jsme aktivity, abychom zjistili, jaké investice do plynové infrastruktury můžeme udělat, abychom zajistili dodávky plynu za evropské peníze. Abychom podpořili všechny projekty, které by mohly zajistit zabezpečení dodávek. Ale postupně ta rovnováha mezi plynem a elektřinou nabývá na významu, protože teď potřebujeme víc investic do elektřiny, potřebujeme obrovské investice do obnovitelných zdrojů, do energetické účinnosti, obrovské investice do sítě. Takže to bude vypadat trošku jinak. Do plynu a do infrastruktury pro plyn se hodně investovalo. Teď to bude vypadat dost jinak, a nastane velká změna v projektech, které se objeví v budoucnu. V roce 2009 jsme měli velkou energetickou krizi. Potřebujeme energetickou unii, abychom zabezpečili dodávky. Musíme po, posoudit potřebné projekty. Potřebujeme ten jižní koridor, plyn z Azerbajdžánu. Potřebujeme další související věci. A k těm osobním poznámkám, tady se omezím na to, co už jsem říkal, ve výboru pro právní záležitosti, když jsem tam byl, já jsem jednoznačně řekl, že jsem plně dodržel etický kodex pro komisaře. Děkuji vám. Děkuji, pane komisaři. Pane Kaněte, já se omlouvám. Já bych opravdu chtěla odpověď na ten metan, pokud můžete. Zapomněl jste. Eh, eh, on the methane, Ano, k tomu metanu, jak eh, víte, v tom nařízení o sdílení úsilí jeden ze sektorů, kterého se to týká, je zemědělství. Tam jsou emise metanu opravdu podstatné. Takže když si členské státy sestavují plány pro klima a energetiku, měli by si říct, co budou dělat ve všech sektorech, včetně zemědělství. A co budou dělat, i ve vztahu k metanu. A komise pak posoudí, jestli je to úsilí dostatečné. Mimo jiné v zemědělství u metanu. Teď nemáme žádnou specifickou strategii pro metan, nepracujeme na žádné specifické studii, pokud vím. Alespoň v mých útvarech. Ve vztahu k metanu ale v klimatickém akčním plánu také zohledníme vývoj v oblasti metanu. Ale je možné, že jiné útvary komise k tomu něco dělají. Okay. Uh, thank you very much. Děkuji vám. Teď máme další řečníky na seznamu. Takže další řečníci Těch je poměrně hodně a já bych vás chtěl poprosit, kolegové, abyste se vešli do dvou minut. Pan Royal. Mám, já mám dvě otázky. Za prvé, eh, vy eh, pokud, pokud přepočítáte um, cíle v oblasti energetické účinnosti, tak proč jste se původně rozhodli pro ta čísla, která máme teď? Jen tak náhodně, anebo proto uh, máte nějaké důvody? Vy tak říkáte, um, my to přepočítáme, když parlament má jiná čísla, má proto komise nějaké důvody, anebo nemá žádné? A za druhé, Eh, navrhujete, eh, aby 10% neobytných budov bylo eh, vybaveno nabíjecími stanicemi. V supermarketu potřebujete většinou 30 minut na nákup. V takovém, v takovém případě vám nestačí normální dobíjecí místo, ale rychlé dobíjecí místo, jinak to nemá cenu. A pokud máte rychlé dobíjecí místo, tak se dá spočítat, že to bude stát 25 až 30 tisíc euro na jednu nabíjecí stanici. Nevím teď, jestli je to pravda, jestli je to pravda. Ne, ne, jinak nedává smysl, aby se muselo čekat na plné nabití 5 hodin. To zkrátka nedává smysl, to nemá cenu. A pokud chcete stavět ty rychlo dobíjecí stanice, tak v každém supermarketu jich bude pět a v tom případě těchto pět dobíjecích míst by stálo eh, tolik peněz, jako kolik vůbec spotřebují, spotřebují všechny supermarkety, které jsou v Evropě napojené na elektrickou síť. Chápete ten nesmysl v tom? Děkuji, pan kolega Kohlíček, náš předseda. Děkuji. Eh, já mám těch otázek trošku víc. Za prvé, pomalé nabíjení potřebuje 32 amperovou zásuvku, rychlé nabíjení 64 amperovou. 64 amper u normálního baráku jističe nemáte. V řadě zemí se dneska platí podle velikosti jističe. To znamená, je to destruktivní vůči elektromobilitě. A teď Connecting Europe Facility, plyn eh, u plynu, máme směrnici na propojení sever-jih, tam bych rád viděl, jak vidíte tu šanci na skutečné propojení sítě v rámci Evropské unie. Za druhé, emission targets. Eh, ty emisní cíle by měly být nejen CO2, ale i další jako těkavé uhlovodíky, měly by tam být eh, PM10 a další. Low emission vehicles, eh, kde jsou vodíkové články. V devíti, v devíti velkých městech Evropské unie se zkouší autobusy na vodíkové články. Vy jste se o nich nezmínila, je to dost důležitá věc, protože ty větrníky, které dneska se budou vypínat, protože není kapacita přenosová, by mohly vyrábět vodík, a ten vodík se může používat právě v vodíkových článcích. Eh, CO emise, eh, ty standardy. Mě by docela zajímalo, jak budou technicky stanoveny, protože zatím se to dělá naprosto arbitrárně. Za další, fotovoltaiky, větrníky. Já si myslím, že by bylo dobré stanovit povinnost mít záložní zdroj, protože vítr nefouká pořád, sluníčko také nesvítí pořád. Takže já bych docela rád, co k tomu máte blok, eh, ty bloky regionální. Existuje 16 zemí střední východní Evropy, mají blok na vysokonapěťovém vedení, dělají to na základě dobrovolnosti. Až to bude dělat nějaký úředník, který do toho nebude vidět, tak to bude absolutní katastrofa a A za poslední, metan. Pokud budete chtít, aby krávy nevyráběly metan, a to je hlavní zdroj metanu eh, v zemědělství, tak jsme blázni. Takže hm, metan z dolů ano, metan ze skládek ano, z čističek odpadních vod samozřejmě ano. Děkuji. A lot of questions. Tak to bylo hodně otázek za dvě, hodin, za dvě minuty a deset sekund. A dalším řečníkem na seznamu je pan kolega Blanco López. Muchas gracias, komisario. Eh, Děkuji vám, pane komisaři. Před několika dny oznámil prezident Trump, že se rozhodl eh, stáhnout se z pařížské dohody. Tato hrozba, respektive tuto, tato realita, může být také chápána jako příležitost pro Evropskou unii. Může nám to uh, poskytnout příležitost posílit naše vedení, uh, stát se, naše možnost uh, stát se lídrem v oblasti uh, dekarbonizované ekonomiky. Pane komisaři, Možná byste se mohl vyjádřit k tomu, je nutné postupovat co nejrychleji vůči dekarbonizované ekonomice. Chápu cíle eh, komise, také k tomu, co říkala eh, komise v souvislosti s G7 a hrozbou, respektive vyjádřením eh, prezidenta Trumpa. Takže když my teď nepůjdeme nad rámec toho, co Evropská komise již navrhla, když věci malinko neurychlíme, pokud je například o ty baterie, elektromobilitu a tak dále, pokud nevykonáme ještě další úsilí, tak podle mne stanovených cílů nedosáhneme tedy těch cílů, které zdá se všichni podporujeme. Úloha Evropské komise v tomto obtížném období by podle mě měla spočívat v tom, že se dostaneme ještě nad rámec těch původně stanovených cílů. Některé původní cíle se zakládaly na studiích, které byly provedeny ještě před zasedáním eh, COP21 v Paříži. Takže buďme ambiciozní. Evropský parlament začíná jednat o návrzích, které do nad rámec původních eh, návrhů komise. Původní cíle eh, byly nastaveny tak, abychom splnili pařížskou dohodu. Děkuji vám za poznámku. Dalším řečníkem na seznamu je pan kolega Sean Kelly. Prosím. Eh, thank you, Chairman, and thank you, Commissioner. Děkuji, Děkuji, pane předsedo, a děkuji také panu komisaři za podrobné odpovědi, jako vždy. Já jsem tady na začátku nebyl, protože jsem se účastnil eh, setkání, která se, týkalo, které se týkalo energetického přechodu a v této souvislosti bych měl jednu otázku. Co komise může udělat, nebo co my můžeme udělat, proto, abychom eh, abychom dosáhli toho, co jsme si stanovili jako cíle, protože v opačném případě se nestaneme lídry, eh, celosvětovými lídry v této věci. Potom druhá věc. Pokud je o přeskum stanovených cílů na základě eh, nových informací. Eh, měl by tedy dojít eh, k přeskumu, ale vzhledem k cílům, vzhledem ke lhůtám, které jsme si stanovili, by mě zajímalo, zda možná nepostupujeme příliš rychle. Postupovali jsme příliš rychle na to, abychom stanovili cíle a potom jsme neponechali dost času vládám a zúčastněným stranám k tomu, aby se opravdu do věci pustili. Možná jsme příliš tlačili na to, abychom splnili lhuty a neponechali dostatek času, takže to mi dělá trochu starosti. Ještě jedna věc, eh, hovořilo se o národních akčních plánech. Máme celkové evropské cíle a mne by zajímalo, jak se budou stanovovat referenční hodnoty eh, individuálně pro jednotlivé členské státy. To by mě zajímalo, jak se v této věci bude postupovat. A ještě jednou eh, vám děkuji za účast. Děkuji. Jako další na seznamu řečníků je pan Zorino. Prosím. Děkuji, pane předsedo, vážený pane komisaři. Poslední dva dny v Bruselu byly poslední dva dny, nejteplejší poslední dva dny, pardon, nejteplejší dva dny za posledních deset let. U nás došlo k různým katastrofám, e, požáry a tak dále. Zemřelo tam několik desítek lidí. V tomto kontextu jsme si potom vyslechli e, informaci o tom, že se e, odchází z pařížské smlouvy a mě by zajímalo, jak na to nahlížíte? Evropská unie rozhodně musí respektovat cíle, které byly v Paříži stanoveny. Já jsem stínový zpravodaj pro eh, oblast energetiky. Pane komisaři, je velmi důležité, aby byly splněny stanovené cíle v této věci, abychom dodrželi pařížskou dohodu. V opačném případě jsem si jist, že přejdeme o veškerou důvěryhodnost na politické úrovni. A to je velmi důležité. My musíme rozhodně bojovat proti klimatickému oteplování a já si myslím, že zpráva Evropského parlamentu se ubírá tímto směrem. Kladu si jednu otázku. Můžeme, spo, můžeme spolehat na podporu komisi, komise v této věci? Podle mne bychom rozhodně měli dodržet pařížskou dohodu. Děkuji vám. Ano, děkuji. Ještě máme dva řečníky na seznamu. Pan kolega Turmes. Děkuji, Jerzy. Vážený pane komisaři, já si myslím, že testem, test eh, evropského zapojení do věci bude eh, v pondělí. So the, the test for the pondělí se otestuje eh, evropský závazek ve chvíli, kdy se sejdou ministři a budou hovořit o, testové, o eh, efektivnosti. Vy jste pronesl v úterý dopoledne eh, proslov na toto téma. Já jsem to pochopil tak, že od malckého předsednictví teď máme nový text a existuje šance, že v pondělí bude dosažena dohoda. Ale jedna země, kterou velice dobře znáte, vlastně nejlépe, Španělsko, není v zásadě na té správné straně, alespoň prozatím. Já jsem hovořil také s španělským ministrem a ten mi řekl, že hlavní překážkou pro španělskou vládu jsou eh, pravidla Eurostatu. Mohli bychom Španělsko eh, ujistit o tom, že došlo k pokroku, pokud je o účetní standardy Eurostatu a že tento problém bude brzy vyřešit. Já jsem, vyřešen, já jsem, já jsem byl na tom stejném zasedání jako Sean dnes dopoledne a e, potvrzuji, že je to velice penalizující tato pravidla týkající se financování e, třetích stran, pokud je o účinnost. A ještě jedna věc. Teď potřebujeme dvě věci. Jednak Španělsko, Portugalsko a Francie, toto propojení Biskajský záliv a za druhé propojení Irsko-Francie. Já jsem se sešel eh, s operátory a ti mi sdělili tento týden, že výsledek je negativní, že tyto, toto kabelové propojení trh nezajistí. A i když by bylo možné zajistit financování z nástroje pro propojení Evropy, tak se zdá, že není jasné, zda analýza eh, přínosu a nákladů, když je negativní, eh, opravdu může toto umožnit, zda k tomu financování může dojít. My máme nástroj pro propojení Evropy, který má sloužit k tomu, nebo má pomoci Španělsku a Portugalsku k tomu, aby měli přístup na kontinent propojení, mělo by to také pomoci Irsku eh, zůstat propojené ve chvíli, kdy odejde Spojené království. Takže já se ptám, zda máme politické řešení na tuto situaci na, tu negativní, eh, na to negativní hodnocení analýzy přínosu a nákladu. Děkuji vám. Pochopila jsem to tak, že i já se mohu vyjádřit, položit jednu otázku na konec, zmínit jednu věc. Má otázka, pane komisaři, je následující. Jde mi o plyn, trh s elektřinou a s plynem musí být kompatibilní a já jsem pochopil, že vše bude připraveno na konci tohoto roku, začátkem příštího roku a v této věci to už jsme projednali, nebo několikrát jsme projednávali otázku Nord Streamu 2. Vy máte v plánu vyjednat nový právní rámec pro Pobaltí, baltskou část Nord Streamu 2. Takže má otázka zní, kdy dostaneme možnost, evropští poslanci, kdy budeme mít přístup k právnímu posouzení situace, kde komise uvádí, že existuje právní eh, propast, no, právní nedostatek a není možné Nord Stream plně pokrýt eh, třetím energetickým balíčkem. Já se domnívám, že když vyjednávaný nový právní rámec bude eh, nějakým způsobem slabší než třetí balíček, nebude to znamenat, že komise podporuje uh, Nord Stream 2 nespravedlivě, že mu zajišťují nějakou nespravedlivou podporu? Já jsem to pochopil tak, že třetí energetický balíček a Nord Stream 2 by tím měl být plně pokryt. I v Balckém moři zvláště z toho důvodu, že prochází územím eh, členů Evropské unie. Takže by to mělo být jasné. Já se tedy ptám na kompatibilitu obou těch trhů. A třetí energetický balíček ve všech případech v Evropské komisi. Prosím. Nevím, zase chci, chtějí vyjádřit ještě další kolegové. Já, vám Já bych začal tou poslední otázkou. Potřebovali jsme dlouhé diskuze, abychom zjistili, jestli ten třetí energetický balíček platí i pro tu volitelnou část nebo ne. Kdyby to bylo jednoznačně, kdyby se to prostě dalo uplatnit, tak bychom neměli ty problémy, které máme teď. Snažili bychom se uplatňovat všechny věci a německý regulátor by je musel implementovat. Ale tehdy, když to začalo, to byl takový smíšený projekt, protože tam byl částečně Gazprom jako akcionář a částečně evropské podniky. Byl to opravdu komerční projekt. Takzvaný komerční projekt. Ale stanovisko právní služby komise bylo takové, že ta offshoreová část, že ten třetí energetický balíček neobsahuje ustanovení, která se vztahují na plynovod, jehož vstupní bod je v jedné zemi, třetí zemi a výstupní bod v Evropské unii. Proto teď děláme dvě věci. Za prvé, Musíme změnit naši legislativu a to hned, aby se zajistilo, že veškerá regulace plynového trhu nebo trhu s plynem se bude vztahovat na tu offshoreovou část. Na druhé straně žádáme o mandát, abychom se prostřednictvím vyjednávání, pokud bude Nord Stream vybudován, pokusili reagovat na ten třetí energetický balíček. A ten mandát už je na cestě do rady Parlament by se měl také připojit v těch časových lhůtách, které platí. Zatím nevíme, jestli to bude schváleno nebo ne, ale možná ano. Ale právní útvary říkají, že to nemohou stavět, když bude právní mezera, protože to je specifická věc, že bychom neměli nic, co by upravovalo takový plynovod, který se vybuduje někde jinde, ale přichází do Evropské unie. Vy víte přesně, co si myslím o Nord Streamu. Druhá věc, kterou teď děláme na trhu s plynem, je to, že zvažujeme regulační rámec pro plyn, protože my jsme se snažili regulovat trh s elektřinou, ale na trhu s plynem ten vývoj nebyl obdobný. Takže jsme spustili studii a Týká se to globálního regulačního rámce pro plyn v Evropě. Má to shrnout, jak teď funguje ten regulační rámec v Evropě, jestli je vhodný i do budoucna. A tu studii zpracováváme v úzké spolupráci se všemi zúčastněnými stranami, včetně ENSOKu, ENSOSu a dalších zúčastněných stran. A v závislosti na výsledcích této studie zvážíme, jestli potřebujeme revizi tržních pravidel nebo plynové legislativy. Nebylo to v pracovním programu, ale u zbytku se posuneme jako před velice rychle a tohle si budeme muset zvážit. K té problematice nabíjecích stanicí a napětí a tak dále, to je naprosto jasná věc. Pokud jde o ty nabíjecí, ta nabíjecí místa, my odkazujeme na směrnici o alternativních nástrojích. To my neregulujeme obyčejné i e, silnější nabíjecí místa. Je to od 3,7 do 20 kW. U těch e, výkonnějších je to 22. Ano, a máte pravdu. Poptávka je velká, poptávka po těch vysokorychlostních nabíjecích místech infrastruktura asi nebude stačit, ale my teď uvažujeme do budoucna. V nějaké chvíli někdo tu službu začne poskytovat. Bude to prostě biznis. Bude se to vyplácet. Ale co my děláme? My říkáme, připravme tu kabeláž pro případ, že se někdo bude chtít rozhodnout, že bude nabíjet auto doma. A to bude většina případů. V těch budovách, kde jsou parkoviště. Ve veřejných prostorách mohou být oba typy jistě. Pokud máte, jak bych to řekl, normální nabíječku, třeba v supermarketu tu baterii nenabijete úplně, ale nabijete si ji dost, abyste dojeli domů. A to je něco jiného, než když eh, třeba zvažujeme nabíječky na dálnicích nebo na důležitých silnicích, kde máte od jednoho místa do druhého 400 kilometrů. Tam potřebujete opravdu vysoké nabití a musíte se za těch, já nevím, 15 minut pořádně dobít. Ale to jsou složité věci. Ale všichni říkáme, že chceme elektromobilitu a nemůžeme zavádět elektromobilitu, aniž bychom měli nabíjecí místa. Budeme to muset nějak udělat. Zřejmě nějakým přiměřeným tempem budeme potřebovat podporu, podporu členských států, ale budeme muset vyvíjet infrastrukturu. Jinak bude opravdu těžké snižovat emise. Čistě tím, že zvýšíme cíl pro CO2. Protože výrobci nezvládnou dodržet značné snížení, aniž by bylo na silnici opravdu hodně elektromobilů. Pak tady byla otázka jak to bude s těmi procenty, která se počítají. My využíváme primární model z univerzity z Aten. Tam se stimuluje střednědobé řešení na trhu, jsou tam určité proměny a samozřejmě v některých případech to vychází z údajů z poslední doby, nebo z doby, kdy se ta simulace prováděla, ale technologické ceny nebo technologie vycházely ze zprávy Společného výzkumného střediska. Někteří europoslanci upozorňovali, že jsou tam možná nesrovnalosti těch nákladů na energii. A byli jsme požádáni, bychom posoudili takovou možnost, že máme, dejme tomu, k dispozici nejnovější ceny, že by tedy bylo 30 obnovitelných zdrojů, 30 účinnosti anebo 35 a 35 a tak dále. Já jsem požádala své útvory, aby to prošly, ty relevantní informace. Já jsem zašel tak daleko, jak jsem mohl. Snažil jsem se najít nějaký kompromis v kolegiu u toho návrhu. My jsme si taky prošli, co eh, řekla Evropská rada o energetické účinnosti. A až bude nakonec hlasovat parlament o tomto návrhu a začne trialog, tak uvidíte, jak se k tomu stavím já. Ale já jsem rozhodně pro ambice, ale samozřejmě z cenové, eh, z hlediska účinné. Musí to být efektivní i pro průmysl, nesmí to oslabit konkurenceschopnost našeho průmyslu. Já osobně nejsem přesvědčený o tom, že Inovace budou postupovat o mnoho rychleji než cíle, které stanovíme my, pilo, politici. Budou inovace eh, a já si myslím, že to všechno bude samo o sobě vysoce konkurenceschopné. Jistě, když mluvím o nízkých emisích a nulových emisích, nemám na mysli jenom elektromobily. vodíkové palivové články jsou také důležitou součástí celé té věci. K otázce pana Turmese snažíme se abychom ta pravidla měli co nejdřív. Snad v červenci. Já to řeším celý rok, protože si myslím, že pokud je možné intenzivně zapracovat na těch dohodách o energetické účinnosti, podaří se to hodně posunout dopředu v celé Evropské unii a bude to také velká příležitost pro růst a pracovní místa. Protože krása projektů energetické účinnosti spočívá v tom, že jsou malé, jsou vhodné pro malé a střední podniky a vytváří hodně pracovních míst. Takže my to podpoříme. Pak tady byly. Ale co to znamená pro Španělsko? Protože my jsme o tom mluvili se španělskou vládou pokud se vyřeší otázka Eurostatu, mohou být pondělí pozitivní? Pane Turme, si tu otázku řešíme už celý rok. Nastolili jsme ten problém na stůl, snažíme se přesvědčit lidi, snažíme se přesvědčit o přínosech takovýchto dohod. a chceme rozhodně dát dohromady nová pravidla. Problémy jistě máme, ale snažíme se o to zasadit. A pak tady byla ještě otázka, kde jste říkali, že není vždy jasné, jaké jsou přínosy z hlediska vynaložených nákladů. Ale v několika případech jsou tam dva prvky. Přínosy, ale také ten prvek zabezpečení dodávek energie. To je také třeba zohlednit. To musíme vyvážit. Ale máte pravdu. Některé projekty prostě musíme udělat, ale administrativní omezení nám stěžují život. Ah, eh, eh, ano, pan Sorino. Především bych rád vyjádřil soustrast eh, v souvislosti s tou dramatickou ztrátou životů v Portugalsku. My jsme sousední země, my jsme si také zažili požáry. To jsou vždycky smutné události. A musíme úzce spolupracovat, abychom se navzájem podpořili, když něčemu takovému dojde. Potřebujeme výraz solidarity, evropské solidarity, solidarity členských států. A všichni chápeme, v jak obtížné situaci se teď nachází Portugalsko. Ano, a globální oteplování rozhodně má dopad na naše území. Jak říkáte, tohle je nejteplejší léto, ale ve Středomoří, v jižních zemích, tam opravdu hodně trpí. Nejdůležitější je zřejmě zpráva. zpráva a řízení bude naprosto zásadní. Protože pokud si stanovíte nějaké cíle, je to samozřejmě otázka dobré zprávy, dobré, dobrého řízení. Když máte závazné cíle, musíte se o to zasadit. Když je nemáte, eh, je ještě důležitější, abyste k tomu přistupovali pořádně. A potom zpráva a řízení nabývá na významu. Já vím, že vy se zaměříte na oboje, abyste měli národní závazné cíle, ale rada je tak trošku proti. Nicméně ta zpráva a řízení jsou opravdu zásadní. Představte si, co se stane, takových sektorech, jako je doprava, zemědělství a stavebnictví. Tam máme národní závazné cíle, ale my musíme také zjistit, jak ty jednotlivé sektory postupují, jestli plní cíle. Zpráva je opravdu zásadní. V komisi to neprošlo úplně hladce. My jsme se zasovali o důraznější cíle. Já vím, pane Turmesi, že vy na tom taky pracujete. Já jsem si celkem jistý, že to všechno bude odpovídat pařížské dohodě. A systém zprávy, který byl nastaven, je takový, aby to pětileté období odpovídalo konečné dohodě a abychom se také zúčastnili rekapitulace. A máme také tu strategii dekarbonizace na 15 let a to také odpovídá pařížské dohodě. Já jsem si celkem jistý, že to bude zásadní nástroj. Protože aktualizace integrovaných národních klimatických plánů souvisí také s tím pětiletým revizním cyklem z pařížské dohody a Evropská unie bude mít velice dobrý nástroj k naplnění závazků a těchto ambicí v průběhu času. Zřejmě to bude hodně složité. Ono je to všechno složité v současných diskuzích a kompromis malckého předsednictví u energetické účinnosti trošičku snižuje ambice. Ta infrastruktura pro nabíjení taky určitě. Tam je téměř o 95% snížení toho, co navrhujeme my, ale já jsem si celkem jistý, že budeme mít nařízení o zprávě, které bude důležité a že budeme schopni dodržet naše povinnosti z hlediska podávání zpráv a všechno, co jsme dohodli v pařížské dohodě. Pane komisaři, mnohokrát děkujeme za diskuzi. To bylo opravdu komplexní. Zašli jsme do velké hloubky. Děkujeme za vaše úvodní vystoupení i za vaše odpovědi. A jsme si celkem jistí, že příští setkání budou stejně nezbytná a zajímavá jako toto. Děkuji, kolegové, a přejdeme k dalšímu bodu na pořadu jednání. Požádám kolegu Paula Rubika, aby mě zastoupil, protože já mám další povinnosti. Mnohokrát děkuji. Pokud vím, Jaromír mě nemůže zastoupit. Ano? Prosím. Who's the lady of the method? The, request of the, method, the lady who was of, of method. Ich möchte mich recht herzlich auch noch tak já bych chtěl ještě jednou poděkovat panu komisaři eh, za to, že eh, nám dnes umožnil eh, vést diskuzi. A teď se dostáváme k dalšímu bodu, to je bod 15 na pořadu jednání. Jde tady o Evropský kodex pro elektronické komunikace, přepracované znění. teď máme tedy na programu výměnu názorů na toto téma. 16. února paní Del Castillo už nám představila zprávu a 23. E, e, března jsme obdrželi 1700 pozměňovacích návrhů. E, já si myslím, že velice zajímavé je, že i výbory Kult a Libe přispěli mnoha pozměňovacími návrhy. A já bych tedy šel rovnou k věci a dám slovo paní Pilar del Castillo, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Takže my jsme už dříve měli příležitost eh, hovořit šířeji o tom, kolik eh, tato zpráva znamená pro Evropu, pro evropskou společnost, pro evropskou ekonomiku na všech úrovních. Jak jsou to významná rozhodnutí Pro to, abychom byli schopni plně využívat příležitostí digitálních technologií. Proto eh, je eh, komunikace zásadní a eh, návrh komise zdůrazňuje zejména aspekt infrastruktury a skutečnost, že je potřeba investovat 100 eh, miliardy infra, eh, euro do infrastruktury, což má dopad i na eh, otázku regulace, se kterou také se zabýváme. Jde tady o analýzu rizika, konkurenceschopnost a investice do vysokokapacitních sítí na rozvoj digitálních komunikací. Chtěla bych připomenout tedy ten kontext, ve kterém se nacházíme a hlavní cíle, které bychom se měli tímto nařízením pokusit naplnit. Musím říci nejprve, že děkuji všem eh, aktérům, eh, samozřejmě svým kolegům stínovým zpravodajům. Ti všichni spolupracovali velice pozitivně což je nepostradatelné u podobných procesů. Vždy přispívali inteligentními a zajímavými návrhy a dokázali jsme se víceméně shodnout. Mohu říci, že technický tým, tedy eh, lidé z našich kanceláří, z kanceláří frakcí, a se sekretariátu ITRE odvedli skvělou práci. To bych chtěla opravdu zdůraznit. A teď tedy přejdu k některým hlavním aspektům té situace. Za prvé, podle časového harmonogramu bylo hlasování naplánováno na 11. července Výbor IMCO měl hlasovat 27. června, ale požádalo o odložení hlasování, protože to nestíhali, takže nakonec ta situace je taková, že IMCO bude hlasovat 4. září a my budeme hlasovat 11. září. To neznamená příliš mnoho ohledně toho, kdy musíme dokončit jednání, protože mezi tím je letní přestávka a konečné rozhodnutí by tedy mělo z naší strany padnout ještě před letní přestávkou. Poslední schůzi stínových zpravodajů jsme tedy naplánovali na 11. července. Pak máme ještě jednu příští týden a taková je situace. Jakého pokroku jsme dosáhli? Dosáhli jsme velkého pokroku v oblasti spektra, e, o tom není pochyb. Myslím si, že e, teď máme poměrně konzistentní předběžný kompromis. Neříkám tomu kompromis, protože to bude, až to bude domluveno všechno. Je to takový předkompromis, předběžný kompromis, který e, obsahuje všechny aspekty e, spektrových pásem, což je to nejdůležitější, společně s přístupem k ním. Máme také dohodu o, definice, o definici vysokokapacitní sítě A u této definice musíme být konzistentní s tou definicí, eh, o které budeme debatovat u opatření pro přístup. Protože můžeme klidně mít dobrou definici vysokokapacitní sítě, ale eh, k tomu musíme mít ještě nástroje, eh, pomocí kterých můžeme prosadit přístup, který by přitáhl investice a vedl by k předvídatelnosti, jistotě a stabilitě. Zatím máme tedy tu definici, ale nic víc, pouze definici. Je to tedy součást toho předkompromisu ohledně spektra. A teď se musíme soustředit na ten přístup. Přístup to je jiná věc. Tady jsme debatovali o investičním modelu a o tom, jakým způsobem chceme používat návrh komise, nástroj, který navrhuje komise na stimulaci rozšiřování vysokokapacitní sítě, protože to se toho týká. Pak máme asymetrické povinnosti a potom řadu dalších otázek, včetně toho, jak zacházet se situaci eh, eh, nekonkurenceschopných eh, oligopolů, což je problém některých konkrétních zemí. Budeme samozřejmě pracovat se stínovými zpravodají dále. A teď máme tedy příležitost o tom hovořit ve výboru, takže já si se zájmem poslechnu všechno, co řeknete a vše, čím přispějete, velice uvítám, abych měla představu o obecném přístupu v tomto výboru. Děkuji vám. Děkuji moc krát. Eh, Petra na Tris SD. Děkuji moc krát, eh, pane předsedo. Eh, to byl velice dobrý úvod paní zpravodajky. A já bych možná k tomu něco doplnila. Děkuji zpravodajce za to, že se posouváme vpřed eh, značně rychle. Rada možná o něco pomaleji, pokud vím. A IMCO si vyžádalo čas navíc, tam my ho v našem výboru jistě využijeme. Celkově děkuji za veškerou práci. Pozměňovacích návrhů bylo přes tisíc a e, všechny výbory, nebo celý výbor je aktivně přečetl, což doufám povede k výsledku, o který usilujeme. Usilujeme o digitální infrastrukturu a o umožnění datové ekonomiky v Evropě. a v tomto kontextu příliš neplatí business as usual. Chtěli bychom dosáhnout něčeho lepšího. Chtěli bychom najít způsob, jak zintenzivnit investice do vysokokapacitních sítí. A pak je tu zásadních ještě několik dalších otázek, jako spektrum, které jste zmínila, obchodní model a přístup. Pokud jde o trhy, které už existují, tak tam eh, jsou investice poháněny eh, konkurencí a samozřejmě poptávkou. I v Evropě existuje 20 různých návrhů na digitalizaci, takže je vidět, že poptávka je, že přijde 5G, eh, že se bude rozvíjet internet věcí a infrastruktura sítě. Takže eh, po, ohledně poptávky po infrastruktuře nejsem skeptická, ta poptávka podle mě bude. Ale eh, jakožto politikové eh, nechceme, aby se Evropa digitálně rozdělila. Naopak, chceme, aby celá Evropa byla digitálním trhem, a digitální platformou pro elektronickou státní zprávu, pro elektronické zdravotnictví a nové obchodní modely je důležité, abychom si to my politikové uvědomovali a aby nevznikaly žádné digitální mezery. Teď ještě připomenu něco z IMCO. A sice otázku, zda by každý měl mít eh, rychlé připojení za rozumnou cenu. To také je součástí toho balíčku tak aby rychlé připojení bylo pro všechny a nejenom pro inovativní investory, ale opravdu pro každého. Na závěr tedy bych chtěla říci, že si myslím, že jdeme správným směrem. Nějaká regulace je potřeba, aby trh zůstal konkurenceschopným a aby eh, nebyl remonopolizován. Děkuji. Děkuji moc krát. Paní Kumpula Natry, další je za ECR, pan Evžen Tošenovský, prosím. Děkuji. Já naváží na to, co již bylo řečeno. Skutečně kód je ohromný, ohromný balík, který je velmi důležitý a, a přináší také ale velkou zodpovědnost, protože se pohybujeme eh, skutečně v obrovsky rychle se rozvíjejícím trhu s těžko možná s počítatelném objemu financí. Eh, jsem proto velmi rád, že v rámci kompromisu máme skutečně velmi otevřenou diskuzi a, a skutečně vysoce oceňuji práci kolegyně Pilar de Castillo eh, za to, jak, jak, jak vede a zohledňuje všechny návrhy, které, které přicházejí a už jenom tento obrovské množství pozměňovacích návrhů svědčí, jak složitý ten problém je. Eh, oceňuji i to, jak eh, se vypořádáváme a jak se daří paní Pilare vypořádat s například s režimem vysokapacitních sítí a, a stejně tak s důležitou oblastí, kterou právě projednáváme, a to je regulace přístupu. Tak, jak je to komplikované, opět velmi komplikované prostředí. Jakkoliv se na většině oblastí velmi zhoduji s paní zpravodajkou jsem rád, že se daří eh, ta, ta řešení posouvat dopředu, v některých případech eh, máme, máme trochu eh, rozličný názor a to je například eh, v kontextu takzvaného double lock, tedy veta vůči nápravným opatřením národních regulátorů. A druhou oblastí je spektrum, kde pořád musíme si uvědomovat, že je velké množství, mám vlastně 28 trhů, které se mezi sebou velmi liší a Eh, je, je to dáno i rozdílnou situací na těch jednotlivých trzích, ale věřím, že eh, toto v kódu eh, zvládneme. Má poslední připomínka mm, se týká průniku s, s nařízením BEREK. Já velmi děkuji za mm, paní kolegyni Pilar za to, jak se daří držet oba dva tyto fajly mm, mezi sebou, protože musí musí spolu sou, eh, hrát společně, nemůže dojít k rozdělení a musí jít eh, konzistentní, konzistentní návrh těchto dvou, eh, těchto dvou návrhů. Proto i naší snahou je maximálně časově sladit a počítáme tedy s tím termínem 11. září, aby oba dva, obě dvě tyto legislativní normy byly přijímány společně, abychom dodrželi konzistentní těchto, těchto materiálů. Ještě jednou velmi děkuji za spolupráci s PLD Castillo a věřím, že se podaří no, skutečně připravit velmi dobrý, dobrý návrh. Thank you, Mr. Chair. Ja, eh, danke, Evsim. Děkuji, Evžene. A další je z Alde Kaja Kalas. Děkuji moc krát a e, děkuji zpravodajce za veškerou práci na této zprávě. Je to poměrně velké téma, máme mnoho pozměňovacích návrhů, jak už říkala Mia Petra, takže já se soustředím spíše na ty stávající kompromisy. No, pokud jde o spektrum, tak e, tady si myslím, že se od sebe jednotlivé frakce tolik názorově neliší musíme poskytnout jednotnou politiku spekter a musíme eh, vytvořit určité prostředí jistoty pro držitele spektrových licencí, ale eh, ta doba trvání eh, na minimálně 25 let je podle mě dobrá k tomu, aby se dali maximalizovat jednotlivé výhody z technologií využívajících spektra. Dále eh, v tom v jiných oblastech se nepohybujeme tak rychle. Já jsem říkala už několikrát, že si myslím, že bychom neměli mít zvláštní kapitolu pro vysokokapacitní sítě. Členské státy mají možnost rozvíjet vysokokapacitní sítě do roku 2025. Myslím si, že zvláštní ustanovení pro ty, tuto kategorii by neplnilo účel. Dále, pokud jde o tržní analýzu na maloobchodní úrovni, návrh komise je správný, protože neměl by existovat zákonný požadavek na to, aby regulátoři eh, hodnotili eh, SNP v maloobchodním, sektor, eh, maloobchodním sektoru. K oligopolům. Je potřeba se zabývat tímto trendem v Evropě E, myslím si, že pokud nebude regulována dohoda o investicích, e, pak je možné, že se e, zvýší dohoda, že se zvýší riziko oligopolů, takže já se nemohu připojit k té myšlence regulatorních prázdnin v případě, v případě koinvestic. Vzhledem k tomu, že ITRE eh, má na starosti definice eh, jednotlivých služeb, myslím si, že to budeme muset eh, ještě analyzovat. A v kon, konečně myslím si, že návrh komise příliš neprohlubuje jednotný trh v oblasti kolmu, telekomunikací. Myslím si, že je to promarněná příležitost, kdybychom Um, tady nezlepšili situaci uh, podniků i spotřebitelů, takže se těším na kompromisní návrhy. Děkuji a těším se na spolupráci. Děkuji. Kolega Raimond tady není, jak vidím, takže za EFDD uh, David Borelli, prosím. Děkuji, pane předsedo. Naše pozměňovací návrhy osilují o větší podporu e, konkurence, ať už jde o infrastrukturu, e, tak o služby. Jsem přesvědčen o tom, že při vytváření jednotného digitálního trhu my jako Evropský parlament musíme mít e, neustále na paměti evropského občana. A pouze pokud zajistíme skutečnou hospodářskou soutěž, zajistíme také nutné investice pro to, abychom dosáhli cíle v oblasti konektivity Evropské unie. Teď pouze 40 evropských občanů, kteří žijí na venkově, mají přístup k sítím nové generace. Já eh, se domnívám, že, si, že přístup k síti je základní lidské právo a my musíme pracovat na tom, abychom zajistili přístup k širokopásmovému připojení také méně majetným rodinám a také populacím, které žijí na venkově. Některé návrhy Evropské komise by stanovili pro národní regulátory eh, ještě větší povinnosti, tak jak uvádí i Berek ve svém veřejném eh, vyhlášení, prohlášení, by to snížilo nástroje, které jsou v, čas, v současné chvíli eh, k dispozici a také bychom tím omezili eh, moc bývalých monopolů a oligopolů. Je nutné, eh, obnovi, je nutné situaci přehodnotit a obnovit nutné záruky. Je nutné také regulátorům zajistit možnost používat všechny nástroje, které mají k dispozici. Povinnost přístupu eh, k síti, které zajistí konkurenci a také inovace, to jsou povinnosti zvláště fyzického přístupu. Tento typ přístupu, tak jak žádáme v našich návrzích a také jiné skupiny o to žádají, musí, toto, toto musí zůstat eh, i nadále hlavní nástroj, pomocí něhož zajistíme udržitelnou hospodářskou soutěž a také nutné investice. Pokud je o spektrum, podle mého názoru bychom měli být ambicioznější. Evropští občané a také podniky musí těžit z lepší koordinace a lepší zprávy eh, spektra. Plánuje se eh, revize licencí, ale my víme, jakým způsobem bude v dialogu vyjednávat rada. A pokud my nedosáhneme teď ambicioznější a silnější stanovisko jako parlament, tak ti nejmenší operátoři a neziskoví aktéři budou vyloučeni z přístupu ke spektru. Na závěr chci poznamenat, že parlament podle mne může přijmout mnohem ambicioznější stanovisko, než to, co bylo odhlasováno, tedy na přihlasování 11. září. Protože toto je jediná příležitost, která se nám nabízí pro to, abychom se ujistili o tom, že příští desetiletí bude desetiletím, kdy eh, toto odvětví bude založeno na udržitelné hospodářské soutěži a také zajistíme inovace a budeme chránit práva občanů. Sama komise to z, z, zmiňuje ve svém posouzení dopadu. Říká, že hospodářská soutěž více než eh, jakýkoliv jiný faktor ovlivňuje rozhodnutí operátorů. Takže nenechme si uniknout tuto příležitost a zajištěme, z, zajistíme evropským občanům přístup ke konektivitě, která bude neomezená, bude založena na eh, fixních i mobilních infrastrukturách eh, vysoké rychlosti. Děkuji vám. Děkuji moc krát. Žádného dalšího zájemce nevidím, takže dám slovo zástupci komise, což je Liza Tiaraba, prosím. Uh, thank you, thank you, Mr. Chair. Děkuji vám, děkuji pane předsedo. Nejprve chci výboru poblahopřát k pokroku, kterého se podařilo v této věci dosáhnout. Jde o velice obsáhlé téma a konkrétně ke spektru. Velice vítáme to, že názor komise, názor tohoto výboru je v souladu eh, s tím, jak vidí situaci komise. A předložené pozměňovací návrhy to dokazují a dále vyjasňují text, který předložila komise. Některé aspekty, některé klíčové zásady se tím dokonce posilují. Zazněla jedna konkrétní věc, týkající se spektra. Zmiňovala to paní Kalas. A šlo o trvání licencí. My samozřejmě vítáme to, že parlament podporuje ambici, ambici komise také naši snahu zajistit investorům právní jistotu. Zajištění investic do bezdrátových sítí. To je nyní ještě důležitější, než to bylo v minulosti, protože se bude přecházet na sítě 5G, to jsou velice rozsáhlé sítě, které budou vyžadovat velké investice. Možná ještě něco k přeskumu uprostřed období. Samozřejmě chápu, že čím déle budou licence trvat, tím důležitější také je to, abychom měli k dispozici nástroje, respektive orgány, které zasáhnou v případě, že věci se nevyvíjí podle plánu. V našem návrhu jsme vytvářeli mechanismus, pomocí něhož jsme se to snažili řešit. Je rozhodně možné to ještě dále posílit. Plně s tím souhlasím, ale přeskum uprostřed období jako takový Měli bychom vzít v potaz, že tady nevytváříme systém, který by v praxi možná vedl eh, k určité nejistotě, kterou teď nemáme. Když se podíváte na současné trvání licencí, tak eh, se vydávají na 15 až 20 let. A současný mechanismus nebránil orgánům v tom, aby celý ten systém zpravovali bez problémů. Takže to byla jedna poznámka k tomuto. Dále, pokud o přístup, samozřejmě vítáme pokrok dosažený také v této oblasti. Chápu diskuzi o vysokokapacitních sítích. Ta diskuze se nyní ubírá směrem, který je blízký tomu, eh, jak to vidí, situace, jak to vidí komise. My si myslíme, že definice vysokokapacitních sítí by měla být dostatečně def, eh, ambiciozní. Měla by být taková, aby reagovala na potřeby konektivity příštích let. To bylo východisko, které si stanovila komise a z něhož při, stano- při vytváření definice vycházela. Pochopili jsme to tak, že nyní eh, Takto postupují také členové výboru. Zároveň musíme mít na paměti fakt, že sítě s velmi vysokou kapacitou eh, nejsou zajišťovány pouze fixními zařízeními, například 5G v budoucnu, ale bezdrátové sítě jsou také stále důležitější při, při poskytování vysokokapacitních sítí, takže to by se také mělo zobrazit v přijatém rozhodnutí. A pokud je o otázku regulace trhu a zajištění zároveň dostatečných záruk pro hospodářskou soutěž a investice. My jsme vždy věřili samozřejmě v hospodářskou soutěž a z toho důvodu náš návrh vychází z existujícího rámce SMP. Ten se prokázal jako velice dobrý a flexibilní. Je možné prostřednictvím něho reagovat na různé mm, tržní problémy a e, také problémy v oblasti hospodářské soutěže. Z toho důvodu není důvod se od něj odchylovat. Zároveň ovšem potřebujeme konkrétní prostředky k tomu, abychom mohli vyřešit problém nedostatečného zavádění vysokokapacitních sítí a to konkrétně v těch komplikovanějších oblastech. Tak, abychom se vyhnuli tomu, co říkala paní Kupula na tri, tedy té digitální propasti. Pobídky, které my zapracováváme do našich návrhů a pomocí nich chceme to postupné zavedení podpořit, jsou podle nás důležité, měly by zůstat eh, takové i v budoucnu. A nařízení by se mělo zakládat na vhodné analýze trhu, někdy i omezených e, zeměpisných oblastí, tak abychom zajistili, že koneční uživatelé na maloobchodním trhu budou mít k dispozici konkurenceschopné služby. Zdůraznil bych ještě jednu věc, aby nedošlo k nedorozumění. My budeme vyžadovat po Eh, regulátorech, aby se podívali na maloobchodní trh a eh, aby provedli analýzu SMP. Toto ovšem není, chci vyjasnit, že toto není v našem eh, návrhu. To musíme mít na paměti. A další důležitá věc, pravidla týkající se symetrických řešení. Jsou součástí trhu, jsou součástí sítí ale víme, že nejsou z ekonomického ani praktického hlediska možné. Zároveň musíme být opatrní, když stanovujeme pravidla pro symetrické řešení, symetrické předpisy. Nechceme totiž pro malé eh, operátory a nově vstupující subjekty na trh eh, nechceme nějak odradit, nechceme je odradit od toho, že se ujmou tohoto rizika a budou investovat do nových sítí. To byly tedy hlavní poznámky, které jsem chtěla zmínit a ještě jednou eh, vám děkuji a blahopřeji k dosaženému pokroku. Jsem si jist, že nakonec parlament v září dosáhne dobrých výsledků. A komise je vám k dispozici pokud budete potřebovat nějakou pomoc, jsme také eh, ochotní s vámi spolupracovat. Děkuji. Pilar de Castillo, prosím. Ano. Já také chci komisi poděkovat. Děkuji vám za neustálou ochotu s námi spolupracovat a za to, že jste k dispozici parlamentu a také za to, že nám pomáháte hledat eh, technická řešení v rámci některých diskuzí, které probíhají. Ta vůle určitě existuje, což je věc, za kterou chceme poděkovat. Jak už jsem uváděla na začátku, vezmu v potaz všechno to, co kolegové uváděli, co zdůrazňovali ve svém vyjádření a budeme pokračovat, budeme na tom dále pracovat. Určitě nakonec eh, splníme očekávání, která jsou na nás kladena. Určitě bude přijato eh, vhodné rozhodnutí. Pomocí něhož nakonec zajistíme potřebnou konektivitu, kterou evropská eh, ekonomie, ekonomika i občané potřebují v této době. Děkuji vám. Děkuji, Pilar. A ještě jsem chtěl říci, že v ITER se bude hlasovat 11. září, tak jak eh, uváděla Pilar ve svém vyjádření a IMKO bude mít dostatek času na to, aby eh, se vyjádřili. Takže teď půjdeme dále, dostáváme se k následujícímu bodu. Združení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací. Spravodajem je tady pan Evžen Tošenovský. Máme celkem 400 41 pozměňovacích návrhů. Ty byly eh, předloženy v eh, několika skupinách kompromisních, takže týká se to celého eh, dokumentu. A já teď předám slovo hned Evženovi Tušinovskému, aby se vyjádřil. Máte pět minut a prosím vysvětlete nám své stanovisko. V prvé řadě já bych skutečně velmi rád začal upřímným poděkováním kolegům, stínovým zpravodajům, za eh, skutečně společnou práci, protože eh, ten prostor, který, který máme k dispozici a s čím jsme zašeli, nebylo vůbec nic jednoduchého, i to množství pozměňovacích názorů. Eh, těch jednání bylo několik a velmi si vážím té otevřené diskuze s tím, že počítáme že společné hlasování, tak jak jsem říkal, bude 11. Eh, září s kódem a z toho jsme vycházeli celou dobu, je snaha co největšího sladění ehm, těchto dvou eh, zpráv. Eh, proto bych chtěl vyjmenovat možná hlavní elementy, na kterých bude kompromis parlamentu založen a ta celá zpráva takto postavena. Všichni se shodneme, že je potřeba zlepšit a zefektivnit koordinaci národních regulátorů, tedy na jedné straně, aby byla zajištěna větší konzistence regulace napříč EU a na druhé straně eh, jsme měli zkušenost s velmi eh, dobrou práci Bereku v současné struktuře, který a Berek si myslím i tady v parlamentu vydobil velmi Eh, dobrou pozici velmi uznávaného odborného názoru, eh, jak eh, se stavěl k některým, některým věcem, které souvisely s regulací. Základní otázka, před kterou my jsme stáli, zda máme sloučit BEREK a podpůrný BEREK Office do jedné velké agentury, tak jak to navrhla komise, anebo zda máme vycházet z té současné eh, duální institucionální struktury, která, říkám, eh, se velmi osvědčila a eh, získala si skutečně velmi dobré renomé. Jakožto zpravodaj jsem rád, že se podařilo získat většinu pro trochu kon- konzervativnější přístup, tedy zachovat určitou duální strukturu, kterou je však třeba posílit v rámci eh, současné, současných zkušeností a stavu. Pokud jde o samotné Združení evropských telekomunikačních regulátorů BEREC, eh, vlastně upgradeujeme jeho postavení, nově by měl mít eh, právní subjektivitu, tímto respektujeme mm, pozici parlamentu, která vychází z jednání a velmi dobré spolupráce v rámci kodexu Eh, kde je Berek, Bereku dána nová pravomoce vydávat právně závazná rozhodnutí a proto my eh, to odzrcadlujeme v, eh, v návrhu Bereku. Otázka zůstává, zda by měl být Berek disponovat i odvolacím senátem, Board of Appeal. Tato otázka je stále otevřená Eh, věřím, že dnes, eh, dnes v rámci stínových zpráv, setkání stínových zpravodajů eh, tento bod vyřešíme, ne, nepovažuji to za nějaký dramatický problém. V rámci v kompromisu například se zefektivnila pravidla pro fungování Rady regulátorů a pracovních skupin pod Berekem. Pokud je, jde o Berek Office, z návrhu komise přijímáme řadu užitečných vylepšení právě pro Berek Office, která jsou založená na takzvaném společném přístupu k decentralizovaným agenturám. E, skutečnost, že BEREC Office je agenturou Evropské unie, navíc zdůrazňujem v oficiálním plném názvu nově tedy Evropské agentury pro podporu regulátorů v oblasti elektronických komunikací. A závazný zkrácený název, název BEREC Office by měl tedy být zachován. Pokud jde o jmenování ředitele Berek Office, shodujeme se na tom, že role Evropského parlamentu, kterou chtěla komise omezit, by měla být eh, tedy zachována. Berek nyní bude mít na stole novou sadu úkolů pramenících zejména z roamingu a kodexu a proto i my eh, jsme připraveni toto plně zapracovat. Snažili jsme se zde jít cestou obecného odkazu na další právní předpisy Evropské unie, aby nebylo potřeba toto nařízení neustále měnit a odkazovat se na něco dal, dalšího. Současně si uvědomuje, že objem nových úkolů je poměrně velký a ten trh se bude měnit a dáváme tedy Berku důvěru, že zvládne plnit a proto také ale posilujeme revizní klauzuly. Komise by měla po pěti letech vyhodnotit, zda je upgradeovaná duální struktura skutečně funkční, anebo je potřeba nějaké změny. Eh, nové úkoly pro Berek znamenají automaticky vyšší nároky, podpůrný Berek pro Berek Office a reflektujeme i potřebu personálně posílit tedy ve 40 až 45 zaměstnancích. Eh, poslední poznámku si dovolím říct, že velmi pozitivně jsem vnímal reakci eh, dezignované paní komisařky paní Gabriel ohledně jejího velmi realistického přístupu a flexibility právě v této oblasti Eh, ještě jednou děkuji za skutečně velmi dobrou spolupráci a těším se na spolupráci se stínovými eh, zpravodaji i do budoucna. Věřím, že se nám velmi rychle podaří uzavřít celý tento file. Thank you very much. Ja, herzlichen Dank. Eh. Děkuji moc krát, Evžené. A dalším řečníkem by byl pan Karinš z EPP, ten mi eh, napsal poznámku, že eh, omlouvá se z dnešní schůze, a tedy eh, přečtu, co mi napsal. Vážení kolegové, nejprve bych chtěl poděkovat panu zpravodaji Tošenovskému a stínovým zpravodajům za vynikající práci a spolupráci na této zprávě. Skutečná otázka eh, se netýká podoby bereku, ale eh, jeho funkčnosti. Neměli bychom ztrácet ze zřetele to, eh, co je vlastně zapotřebí. Eh, při diskuzích o podobě tohoto orgánu. Je potřeba, aby cíle, které stanovuje příslušná legislativa, eh, byly naplněny. A eh, mně jde o to, že nová struktura by zvýšila byrokracii. Měli bychom spíše hledat způsoby, jak by se mohla rozšířit ta stávající fungující struktura. Nová agentura pro elektronickou komunikaci nebude lékem na fragmentaci jednotlivých trhů. Eh, novým kodexem a novým nařízením o eh, Bereku eh, je zapotřebí zajistit, aby byly v úvahách o Berek Office eh, zohledněny nové úkoly a s, s nimi spojené eh, nároky na lidské zdroje. Zbývá jedno setkání stínových zpravodajů a doufáme v obecnou dohodu o hlavních aspektech a celkově se zdá, že eh, dohoda našla rovnováhu mezi požadavky na novou agenturu a státem quo. Myslím, že kompromis, kterého stínoví zpravodají dosáhli, naplňuje očekávání a je vyvážený. Děkuji za spolupráci. Tak to byl pan Karinč a teď se dostáváme k SD. Paní, paní Krejl. Děkuji moc krát, pane předsedo. Já bych se chtěla připojit ke gratulacím panu zpravodaji. Myslím si, že to byla velice zajímavá, eh, napínavá spolupráce. Eh, ten začátek byl opravdu poněkud těžký, protože naše názory byly od sebe značně vzdálené. Má frakce i já osobně jsme byli toho názoru, že návrh komise je dobrou volbou eh, zrušit tu duální strukturu a vypracovat normální plnohodnotnou agenturu. A po mnoha diskuzích a mnoha rozhovorech s Berekem a s národními regulátory se stínovými zpravodaji musím nicméně konstatovat, že proto nenalezneme v parlamentu většinu. A je potřeba zjistit, jak dosáhnout co největší účinnosti s použitím stávajících nástrojů. A myslím si, že pan zpravodaj už to také uvedl, že eh, já považuji za naprosto zásadní to, aby Berek si teda ponechal dvojitou strukturu, ale aby, eh, se, aby získal právní subjektivitu, aby se stal právní osobou aby mohl eh, činit závazná rozhodnutí. To si myslím, že je dobrá cesta a velký krok eh, směrem k vnitřnímu trhu telekomunikací. A doufám, že ty kompromisy budou v této podobě eh, přijaty. Považuji za důležité také to, aby existovala eh, kontinuita, eh, aby se eh, funkční období předsedy nebo ředitele prodloužilo na dva roky. To si myslím, že by bylo užitečné a šlo by to směrem přiblížení k tomu, jak fungují ostatní agentury. A jsem velice ráda, že Berek Office v budoucnu nebude mít na starosti pouze administrativu, ale že se bude zabývat také obsahem a bude moci poskytovat podporu zejména menším členským státům. To velice vítám a proto doufám, že získáme také tomu odpovídající velký rozpočet, aby se mohl zvýšit personální stav Berek Office. A e, pokud bude všechno probíhat tak, jak dosud e, na stínových zpravodajích, tak si myslím, že získáme většinu. Děkuji. Děkuji. Nyní je na řadě Alde. Paní Kalas, prosím. Thank you and, uh, Děkuji a také děkuji zpravodaj za odvedenou práci na této zprávě. Já jsem ráda, že jste zohlednil některé z pozměňovacích návrhů ALDE, jako je třeba potřeba toho, aby Berek spolupracoval s orgány na ochranu spotřebitelů, aby byl aktivní, pokud jde o iniciativy, ale také, aby byl jednotným kontaktním místem a místem pro výměnu informací mezi regulátory. Také mohu souhlasit s tím, že Berek by měl v rámci kompromisu dostat právní subjektivitu při rozhodování, jak jsme se také Eh, dohodli, musíme zajistit řádný proces, pokud máme nějaké rozhodovací pravomoci. Ale lituji toho, že diskuze o této věci se milně zaměřují na to, že máme strach, že vznikne jakási monstrózní evropská agentura. Jako liberálové rozhodně nemáme rádi byrokracii a neefektivitu. A ta dvojí struktura mezi Berekem a kanceláří Bereku právě představuje. To není struktura, kterou máme v žádném jiném sektoru, který se reguluje na úrovni EU, protože je to neefektivní a vede to k duplikacím. Když máme právní subjektivitu, můžeme to nazvat, jak chceme. Právní útvary nám říkají, že ať už je to agentura, e, představenstvo, cokoliv, pokud to má právní subjektivitu, je to agentura. Takže místo toho, abychom vytvářeli jednu agenturu nebo vznik, dávali vzniknout jedné právní subjektivitě, nechali zlevřiknout dvěma. Já tomu přístupu dvou unijních orgánů správní subjektivitou opravdu nechápu. Myslím si, že jeden orgán správní subjektivitou mi připadá jako pragmatické řešení, ale kompromis je kompromis. Takže každý s tím asi úplně spokojený být nemůže. Děkuji a těším se na to, že to celé uzavřeme. Yes, uh, many thanks. Ano, mnohokrát děkujeme stínovým zpravodajům. Máme ještě další žádosti o slovo? Pokud ne, obracím se opět na Evropskou komisi. Máme tady zástupce. Víte, že máte tři minuty, prosím. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Samozřejmě, my jsme s velkým zájmem sledovali diskuze o této věci. A samozřejmě víme, že s tím byly problémy pro řadu lidí. Bylo složité akceptovat, co předložila komise a proto samozřejmě také chápu, proč je ten kompromis takový, jaký teď je. Jen pár věcí. My samozřejmě vítáme skutečnost, že výbor se domnívá, že Berek by měl mít právní subjektivitu. To je samozřejmě důležité, pokud má Berek víc úkolů a především pokud má závazné rozhodovací pravomoci. A také je to důležité z hlediska váhy a transparentnosti a odpovědnosti tohoto orgánu. Takže tohle máme. Ale samozřejmě jsou tady věci, kterých litujeme a litujeme toho, že jste dospěli k závěru, že ta dvojí struktura je lepší než struktura jedna, kterou navrhla komise. My se domníváme, že tak vzniká zbytečná byrokracie. A nevede to k efektivitě, kterou bude Berek potřebovat do budoucna v důsledku svých doplňkových úkolů. A není k úloze kanceláře Berek, úřadu Berek. Je, samozřejmě všichni souhlasíme s tím společným přístupem, ale současně litujeme toho, že pracovníci úřadu Berek mají úlohu omezenou na to, co dělají teď, to znamená poskytování podpory pro aktivity Bereku. Samozřejmě to důležité je, ale bylo by dobré, kdyby měl Berek pracovníky, kteří by dokázali zvládnout víc té obsahové práce. Souvisí to s těmi úkoly Bereku. Když se podíváme na to, jak Berek funguje teď, samozřejmě to dělá skvěle, ale hodně to omezuje hlavně malé regulátory, pokud se chtějí zapojit do práce. Když se podíváme na expertní skupiny, ty pracovní skupiny, kde se vlastně dělá ta samotná práce, tomu hodně dominuje pár regulátorů a vidíte, že 17 regulátorů teď například nepředsedá žádné z pracovních expertních skupin Bereku. A proto by bylo bývalo dobré, kdybychom měli agentury nebo agenturu s takovou strukturou, že by poskytovala podporu také pro tu vlastní práci Bereku. Mnohokrát děkuji. Ano, mnohokrát děkuji. Jak víte, také probíhá debata ve výboru o rozpočet o tom, jak Berek ASu a EMISu sloučit nebo zajistit lepší komunikaci, protože pokud chceme jednotný digitální trh a jednotný energetický trh v Evropě, činnost těchto tří agentur by se měla racionalizovat. Ale teď se opět obrátíme na pana Tošenovského, prosím. Eh, děkuji, ještě jednou velmi děkuji eh, svým kolegům, stínovým zpravodajům. Eh, velmi si vážím toho, jak skutečně k tomu přistupovali, protože najít společnou řeč a společnou většinu vůbec nebylo jednoduché. Navazuji na to, co říkala paní Kréla. Velmi si vážím toho jejího přístupu hledání skutečně té nejrozumnější cesty Eh, myslím si, že se tady podařilo skutečně spojit eh, dohromady několik velmi komplikovaných názorů eh, na to řešení. Neúplně se stotožňuji s tím, že to, tento návrh bude znamenat zvýšení zbytečné byrokracie. My jsme se tomu právě snažili vyhnout z těch současných zkušeností fungujícího Eh, fungujícího stavu Bereku a eh, já jsem přesvědčen, že bychom neměli, neměli jenom tak převracet to, co eh, velmi dobře fungovalo a vycházelo z, ze zkušeností z národních regulátorů, to, tou jejich nejlepší znalostí profesní, jaká je. Proto a, a rozumím komisi z, z jejich obav, proto jsme zařadili do toho návrhu i po pěti letech mechanismus určitého posouzení, jak celá, eh, celý tento návrh funguje, protože i kód bude procházet nějakým svým vývojem a jenom tak modelovat do budoucna, co v tomto obrovském trhu neuvěřitelně dynamicky se rozvíjejícím eh, se odehraje. Ještě jednou bych chtěl poděkovat a věřím, že ten návrh, který dnes věřím, že uzavřeme, protože již skutečně zbývá, zbývá jen určité, určité penzum menších věcí, eh, že bude, bude funkční a že se na něm skutečně maximálně zhodneme, protože naší snahou bylo maximálně hledat to společné řešení, což navazuje na paní Král vůbec nebylo na začátku jednoduché a, a nesmírně si vážím přístupu svých kolegů. Thank you very much, Mr. Chair. Yes, thank you so much. Ano, mnohokrát děkuji. Já myslím, že to bylo velmi dobré. Jak víte, v se bude hlasovat 11. září, takže ještě máme trochu času. A já myslím, že teď můžeme uzavřít naše zasedání poněkud dříve a opět se tady sejdeme ve tři hodiny a budeme se věnovat energetické účinnosti a obnovitelné energii. Takže přeji dobrou chuť. Děkuji, zasedání je uzavřeno.